Nové. Eh, eh, dostáváme se k hlasování. Hlasování dnes proběhne ve dvou částech. První část až do eh, slavnostnímu zasedání za 15 minut a druhá část po slavnostním zasedání. Já se dostávám ke zprávě o politice soudržnosti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále ke zprávě Junuse Omar, že je optimalizace rozvoje potenciálu nejzelenějších regionů. Eh, hlasování po jménech, prosím, zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se ke zprávě. Přesně někdo promluvit? Ne. Takže ke zprávě Michaela Teurera. Hodnocení financí Unie. Kdo je pro tuto zprávu? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Ke zprávě De Bakr. Slovo má pan zpravodaj De Bakr. Děkuji, pane předsedo. Jménem skupiny ALDE bych žádal, aby tato eh, zpráva byla hlasována, tedy hlasování odloženo na eh, dubnové zasedání podle od článku 177. Děkuji. Prosím, aby někdo, jestli chce někdo podpořit tento návrh, vyjádřete se nyní. Nikdo. Je někdo, kdo chce promluvit proti tomuto návrhu? Nikdo. Takže budeme hlasovat, kdo je pro tento návrh. Prosím, ukažte rukou. Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Eh, je to přijato. Tím tedy hlasování odpadá. Dostáváme se ke zprávě Salafranka. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dostáváme se ke zprávě Weber, dohoda o politickém dialogu a spolupráci EU Kostarika a tak dále. Kdo je pro tuto zprávu? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dostáváme se ke zprávě Perváš Beres. Eh, hlasování po jménech. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Zpráva je přijata. Dostáváme se ke zprávě o společném systému daně z přidané hodnoty pana Srejčka, hlasování po jménech, zahájí toto hlasování. Končím toto hlasování. Zpráva je přijata. Dostáváme se ke zprávy paní Hübner. Hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se k druhé zprávě paní Hübner o použití na majoté. E, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dostáváme se ke zprávě paní, paní Ani Gomeš Není to po jménech, takže kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato. Dále další zpráva, paní Gomeš, paní Gomeš, kdo je pro tuto zprávu, opět hlasujte rukou, kdo je proti, zdrželi se přijato. Další zpráva, paní Gomeš, kdo je pro tuto zprávu, opět rukou, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní e, zpráva paní Renáte Zomr o dohodě mezi EU a Ruskem. Kdo je pro tuto zprávu? Kdo je proti? Opět hlasujeme rukou. Kdo se zdržel? Přijato. Dostávám se. Prosím, pane kolego. pan Kelegen. Další hlasování o prodloužení platnosti článku 147. Eh, já bych prosil, aby se hlasovalo proti této zprávě, neboť je to útok proti irskému jazyku. Myslím si, že tato obava je neoprázněna. Takže budeme hlasovat po jménech, takže zahajuji toto hlasování. Pardon, pardon, prosím, ještě paní Uša Tomašek se chce vyjádřit. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych ráda se odhovala na článek 146 odstavec 1 a 2 jednacího řádu a jsem proti návrhu o e, prodloužení platnosti tohoto článku 147. E, v odstavci F se hovoří o dalším opoždění plné implementace používání chorvatského jazyka v této instituci. To znamená, že chorvatský jazyk, navzdory tomu, že je oficiálním jazykem, bude považován za jazyk druhého řádu. To nemohu připustit, poněvadž myslím, že rok po vstupu Chorvatska je dostatečně dlouhá doba na to, aby se zajistilo plné používání chorvatského jazyka. Ano, eh, my jsme všechny námitky zvážili, tato obava je opět neopodstatněná, takže zahájíme novité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se ke zprávě Kasiny. Pozměňovací návrh číslo 3. Eh, prosím, hlasujte po jménech, zahajuji toto hlasování. Končím toto hlasování. Přijato Pozměňovací návrh číslo 1 tím odpadá a hlasujeme o pozměňovací návrhu 4. Zahajuji hlasování po jménech. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 2 odpadá a dostáváme se k upravené zprávě, jak eh, ji zde máme. Zahajuji hlasování, končím toto hlasování. přijato. Dostáváme se ke zprávě Chadraví o jednotném evropském železničním prostoru. Mám zde 68 návrhů eh, výboru. Hlasujeme o nich jmenovitým hlasováním. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. přijato. Pozměňovací návrh číslo 5, opět po jménech zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro s eh, vednutím paže? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 32 na dvě části. První část to je pro, proti, zdrželi se, přijato druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Prověříme, dobře, takže druhá část zahajuje hlasování. Končím hlasování. zamítnuto. Takže omlouvám se. Pozměňovací návrh 37 výboru na dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se přijato. Takže prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 47, opět na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato Pozměňovací návrh 74 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 81. část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 51 a 91, identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Poznací návrh 120 pro, proti, zdrželi se, přijato. Prověříme závěr hlasování. Končím hlasování. Přijato. Poznací návrh 93 až 95, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se, přijato. 96, to je stejná většina jako předtím. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželi se přijato. 57 odpadá, to bylo jasné. Nyní 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 123 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobře, prověříme zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. 123. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odpadá nám další. A dále 58. Promiňte, ne, 123 CP. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní stovka, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 124 pro, proti, zdrželi se přijato. 101 a 125 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 113 pro, proti, zdrželi se. Zami- přijato. Prověříme, dobře, prověříme. Zahajuji hlasování 113, končím hlasování. Zamítnuto. Takže prosím, skutečně ukazujte jasně. Nyní 102, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 68 výboru, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato.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 Přijato. 105 po jménech za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 82 e, výborů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 88 pro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 zdrželi se. Přijato. Prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 119, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 119 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování o takto pozměněný návrh komise. Po jménech zahajuji hlasování. Končím hlasování. schváleno. A nyní hlasování legislativního usnesení. Opět po jménech zahájí toto hlasování. Končím toto hlasování. A je to schváleno. Já blahopřeji zpravodajům. A nyní přerušuji toto zasedání do 12.30 pro slavnostní prev prezidenta České republiky.